ovlivníme, nebo máme větší vliv na Větnam s dohodou nebo bez dohody podle vás? Sie können, you have the chance to answer that. Můžete odpovědět během 30 sekund. Okay, I will answer in English if you, if you don't mind. Já odpovím anglicky, pokud vám to nevadí. Vidíme, že ta dohoda nijak nepomohla zatím, protože vyjednávání nebyla správně vedena, pokud jde o lidská práva. Takže momentálně je nutné řídit se tím, co jsme původně schválili eh, v Evropském parlamentu a tlačit na reformy. To je to, co chceme. Jak jsem říkala, teď dáváme Biankošek eh, našemu obchodu, protože Větnam neudělal nic, co jsme od něj chtěli a co nám slíbil. Děkuji a teď má slovo pan kolega Finance na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Tato dohoda mezi EU a Vietnamem má jako obvykle rozporuplné aspekty v oblasti lidských práv. Ta práva jsou porušována, jsou tady příležitosti pro naše eh, podniky, ochrana, označení původu, ale eh, pak tady je problém pro klíčové odvětví rýže. V Itálii eh, má odvětví ryže velký význam a už tak máme problém kvůli dohodě s Kambodžou a s Myanmarem. Ta dohoda se uplatňuje často spožděně mm, a špatně a eh, Zdá se, že rýže nebude předmětem pojistky v dohodě s Kambodžou. E, takže je třeba si uvědomit, že ty e, objemy větnamské rýže za nízkou cenu mohou dále poškodit naše odvětví. A naše delegace tedy nechce toto podpořit a proto nepodpoříme ani e, dohodu, pokud nebude ochráněna evropská a italská rýže. Děkuji paní kolegyně Asima Kopulu na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Tato dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Větnamem je podle nás velmi dobrá. Tato dohoda přináší všem ekonomické výhody. Zruší se všechny tarify a tarifní kvóty a otevře se trh pro ty, kdo poskytují služby z Evropské unie. Dostanou také přístup k veřejným zakázkám. A z toho eh, Řecko může těžit, protože můžeme vyvážet zemědělské a farmaceutické produkty a můžeme také chránit významné řecké produkty, jako je třeba feta na základě označení zeměpisného původu. Tato dohoda bude také chránit lidská práva, práva pracujících, napomůže lidským právům a demokracii a přispěje k boji proti změně klimatu. V době současných obchodních válek to má také symbolický význam. Znamená to, že Evropská unie nechce multilaterální systém obchodu čistě na základě pravidel, která nesouhlasí s tím, co vyznává Evropská unie. Já vyzývám k tomu, abyste proto hlasovali. Paní kolegyně Vincich na jednu minutu. Děkuji. Volný obchod je pod tlakem ze všech stran v dnešní době a o to je důležitější, abychom se drželi o volného trhu. Usilujeme o spravedlivý, eh, férový obchod založený na pravidlech a proto je dnes důležitější než kdy jindy, abychom eh, uzavírali smlouvy mezi Evropskou unii a rozvojovými zeměmi. Větnam se zavázal k konvencím Mezinárodní organizace práce a šest z těch osmi už ratifikoval. Země s komunistickou vládou přiznala právo na kolektivní vyjednávání a svobodu združování. 90, o 95 milionů lidí více se dnes může organizovat než v minulosti. A to je velký krok vpřed, kterého bychom nikdy nedosáhli, kdybychom nepodali pomocnou ruku. Ta dohoda není dokonalá, Nicméně eh, politika není eh, perfekcionismus, v politice jde alespoň o nějaký pokrok. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Vincik na jednu minutu. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, historie ukazuje, že obchod a otevřené trhy generují blahobyt. Já pocházím ze země, která má 60% exportní kvotu, 6, z 10, nebo 6 euro z 10 závisí na exportu a importu a e, v budoucnu bychom měli dále zabezpečovat sociální systémy, což by nešlo bez exportu. Dohoda o volném obchodu je zvláštní v tom, že ještě nikdy nebyla v této podobě uzavřena s rozvojovou komunistickou zemí a může to otevřít dveře k dalším podobným dohodám. Vedle implementace evropských standardů eh, to bude mít i velkou politickou dimenzi a to dodržování základních práv. Eh, proto eh, byly vytvořeny mechanismy pro evaluaci základních práv, ale také sankce pro porušení jsou obsaženy v té dohodě. Normy pracovního práva by měly být ratifikovány v roce 2023 definitivně Máme máme zájem na ekonomickém úspěchu Evropy a proto je důležité, aby naše úspěšná obchodní politika pokračovala konsekventně dalšími podobnými dohodami. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Kelly na jednu minutu. Pane komisaři, vy a další jste vyčíslili řadu výhod těchto dohod, jak pro Větnam, tak pro Evropskou unii protože dohody o volném obchodu mají v podstatě přinést prospěch oběma stranám. A já jako stálý zpravodaj pro region ASEAN a bývalý zpravodaj za ALS pro Singapur vítám dohodu o volném obchodu s Větnamem. Je to první skutečně komplexní dohoda, kterou se chystáme uzavřít s rozvojovou zemí a to je velmi důležité, protože dohoda s rozvinutou ekonomikou něco úplně jiného a toto je pozitivní signál, že se chceme dohodnout i s rozvojovou zemí, jako je Větnam. Těm, kdo jsou proti, říkám, jestli některé z těch věcí, které, eh, na které poukazujete, vyřešíte tím, že budete proti té dohodě. Odpověď zní ne. Jak už bylo řečeno, došlo k velkému zlepšení už v průběhu vyjednávání a bude to pokračovat, až budeme tu dohodu dál rozvíjet. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Soido Alvarez na jednu minutu. Vážený pane komisaři Hogane, dohoda o volném obchodu s Větnamem je významným signálem směrem na venek i dovnitř Evropy. Směrem na venek, protože EU opět ukazuje, že je významnou obchodní mocností v celosvětovém měřítku. Navzdory snahám populistů vrátit se k protekcionismu je Evropa největším obhájcem volného obchodu. A je to důležité i dovnitř Evropy pro tisíce podniků, které díky těm až, odbourání 65% eh, cel budou mít nová odbytiště. Pro Španělsko toto bude zvláště prospěšné v oblasti eh, masa eh, nebo v odvětví oliv, eh, olivového oleje, vína, lihových nápojů. Máme tam mnoha zeměpisná označení a chráněná označení původu. A u těch odvětví, která z toho nebudou mít takový prospěch, budeme dávat pozor eh, na to, aby ta dohoda nebyla na ničí úkor a aby to bylo ve prospěch všech. A proto prosím o podporu této dohody. Děkuji. Nyní paní kolegyně Zovko na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, Větnam je důležitý partner v jeho východní Asii. Letos předsedá ASEANu a my s nimi potřebujeme úzké obchodní vztahy. Tato dohoda o volném obchodu zahajuje novou éru v našich vztazích. Větnam je rychle rostoucí ekonomika. Když usnadníme obchod mezi EU a Větnamem, tato dohoda dá velké příležitosti podnikům na obou stranách. My podporujeme kulturní a hospodářskou spolupráci. Vytvoříme tak jakýsi další, eh, další možnost, jak se přizpůsobit nebo jak přizpůsobit vztahy s jihovýchodní Ázií Evropské unii. Navíc posílíme viditelnost na nově vznikajícím trhu. Ale kromě úzké obchodní spolupráce musíme mít také na mysli situaci v oblasti lidských práv v našich partnerských zemích. Vidíme, že vláda omezuje svobodu vyznání přes legislativu a dozor. Orgány místní samozprávy často zabavují majetek kromě dohodu s, do, k obchodu s Větnamem bychom také měli usilovat o meziregionální dialog. Nejde jenom o posílení ekonomických vazeb, ale jde také o respekt pro právo na vyznání jako základní aspekt našich budoucích vztahů. Já podporuji tuto dohodu, ale také očekávám. Uzavřete to, prosím. Děkuji. Slovo má paní kolegyně Bentele na jednu minutu. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já podporuji uzavření dohody mezi EU a Větnamem, protože tím eh, vytvoříme pracovní místa ve Větnamu i v Evropské unii a kromě toho uvedeme v chod eh, správný eh, vývoj, který bude mít pozitivní dopad na eh, větnamskou společnost. Nejdůležitější je, že touto dohodou vytvoříme pevný právní rámec a platformu dialogu, kontrolní mechanismy a stálou komisi, která bude obsažen, obsazena zástupci obou stran. A nemůžeme hovořit pouze o obsahu této dohody, ale také o prosazování pařížské dohody, o svobodě tisku eh, a další. Nedáváme žádný biankošek. Vytváříme partnerství, které musíme naplnit životem. Eh, komise a my, poslanci, máme nyní povinnost a úkol učinit z této dohody model a předobraz a já doufám, že získáme v, té, v této sněmovně velkou většinu. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Pereira na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Větnamem není jenom ekonomicky výhodná, ale kromě toho také vedla k schválení nového pracovního práva ve Větnamu. Kromě toho e, zařídila svobodu odborů a e, vyjednávání o e, platech. Mohli jsme ale být ambicioznější, pokud jde o ratifikaci úmluv ILO o nucené práci a pokud jde o prosazování opatření k prosazení pařížské dohody. Klimatické změny neznají hranic a máme jen velice málo času na to, abychom něčeho dosáhli. Tato dohoda je nicméně dobrým příkladem toho, jak lze obchodní mezinárodní politiku využít k prosazování základních práv a eh, hodnot Evropské unie. Eh, pane komisaři, vážení kolegové, eh, Nechali jsme odejít Spojené království, ale stále jsme ještě obchodní mocnost a této možnosti bychom měli využít ve prospěch lidských práv a na ochranu sociál, na, sociálních práv a práv zaměstnanců a také v zájmu biodiverzity a klimatické ochrany. Děkuji, mám sedm žádostí o Catch the Eye, můžeme vyhovět všem a e, jako první dostane slovo paní kolegyně Daly. Děkuji, paní předsedkyně. Je zřejmé, že obchod už zkvétá ve Větnamu. Je tam velký růst, příležitosti, zisky a je to příležitost využít tu populaci, která má téměř 100 milionů obyvatel. A proto natolik lobovaly evropské instituce a různé obchodní organizace, abychom neodkládali ratifikaci této dohody. Nenechaj, nemyslete si, že to děláme ku prospěchu Větnamců že tato dohoda je má vyzvednout z chudoby, jak tady někdo trapně tvořil. Tyto dohody vedly k přenosu bohatství z, globální, z globálního jihu na východ. Podkopává to pracovní místa v takových zemích, jako jsou ty v Evropské unii. Někdo se ptá, jak se ty věci vyřeší, když to nebudeme nějakým způsobem řešit. Je to arrogantní. Vyřeší to Větnamci, protože se sami zorganizují stejně jako lidé těchto jiných zemích. A pokud myslíme vážně tyto obavy, tak bychom měli naslouchat nevládním organizacím a odborům, které nám říkají, abychom tu dohodu neratifikovali. Děkuji. Paní kolegyně Bilbao Barandika na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, politika obchodních dohod, kterou provozuje Evropská unie v posledních letech, ukazuje, že je to jeden z nejefektivnějších nástrojů na podporu a šíření našich hodnot a standardů v globálním světě. Právě tak se tímto podporují lidská práva. Evropská unie tak eh, víceméně eh, šíří svou politiku a přidanou hodnotu. Eh, je takto globálním aktérem, tak jak je to nutné, což je v posledku prospěšné pro občany. Je to ve prospěch spravedlivějšího světového obchodu a nezapomínáme na žádný sektor. Je tu obsažena pojistka, která garantuje, že naši výrobci, eh, zejména pokud jde o eh, konzervárny a o rybolovy, eh, budou mít ošetřeny své zájmy a to o vůči ohrožení ilegálním rybolovem. Komise zatím nestahuje žlutou kartu pro Větnam, nicméně Evropská unie musí chránit své produkty před sociálním dumpingem, který plyne z těchto rybolovných praktik. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Aren. Merci. Děkuji. Hlasovat pro liberální obchodní dohodu s komunistickým autoritářským režimem ve jménu obhajoby lidských práv, to je opravdu něco sireálného. Víte, že já jsem původem Belgičanka, což je země surrealismu. Podchází odtud i pan Buržová, opravdu v tomto eh, máme přední místo, ale přesto skutečně si myslím, že tato dohoda mohla dopadnout lépe. Proč mechanismus řešení sporů mezi státy nepokrývá i udržitelný rozvoj? Proč, pokud jde o sociální a ekologická práva, není žádný závazný mechanismus obsahující sankce? Změna tohoto typu, pane komisaři, eh, je určitě možná, ale je třeba proto najít politickou vůli. Vy, pane komisaři, eh, i my jako parlament bychom si měli nechat čas na změnu dohodu, jako jsme to udělali s ISDS eh, dříve. Všichni vědí, že to stálo za to, bojovali jsme za to, když jsme v ICS změnili mechanismus ISDS a měli bychom to učinit i nyní. Kapitola o udržitelném rozvoji by měla být závazná a měla by obsahovat i sankce. Uh, děkuji, nyní má slovo pan Wallace. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, vy jste nám říkal, že nám ve Větnamu dělají obavy lidská práva. Řekněte mi pro Boha, kdy jsme dovolili, aby lidská práva zasahovala do našich obchodních zájmů. Obchodujeme s Izraelem a se Saudskou Arábí. Tyto obchodní dohody nedělají vůbec nic pro lidi z těchto regionů. Decimují původní průmysl, malí zemědělci chudnou, větnamský lid z toho nebude mít prospěch. Prospěch bude mít velký biznis ve Větnamu. Hlavní problém s takovýmto typem dohody je to, že jsou tam venotitelná práva pro velké investory a národní podniky přes rozhodčí doložku, ale není tam žádný mechanismus pro sankce pro nedodržování sociálních a environmentálních standardů. Jak může obchod na takové vzdálené straně planety mít prospěch pro životní prostředí? Tam je nulová šance. Bude to dodržovat pařížskou dohodu? Vůbec ne, tam je nulová šance. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Kaňas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tady se používají demagogické argumenty. Upřímně řečeno, obchod s Větnamem existuje. Eh, tady je třeba říct tuto zjevnou skutečnost. Ten obchod existuje, 13 miliard importu, ještě více exportu, je to pravda, obchod existuje. A my chceme, aby tento obchod podléhal určitým pravidlům a normám. Ano, tato dohoda eh, bude mít pozitivní vliv na plnění norem a na plnění cílů udržitelného rozvoje a lidských práv a ekologických opatření. Zlepší ta dohoda situaci? Ano, zlepší. Bude ta situace lepší s dohodou nebo bez dohody? Eh, sice to nezmění svět, Máme tu extremistické pozice eh, z ekologického hlediska ale e, tím nepřispějeme e, ke kvalitě života e, ani jediného občana nikde na světě. Nicméně tahle dohoda se o to může pokusit a může se jí to povést. Ta dohoda vytváří závazky a je naší odpovědností pokusit se o to, aby byla implementována. Je potřeba nad ní vykonávat dohled. To tomu ale nepomůžou extremistická prohlášení, jejich cílem je jenom získat hlasy a nikoli podporovat lidská práva, sociální práva a cíle udržitelného rozvoje rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí. Nyní má slovo pan kolega Žonka. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem pro volný obchod a proto podpořím uzavření této dohody. Ale mám tady jednu věc, byl bych rád, kdyby nám na to komise odpověděla. Musíme totiž předpokládat, že dovoz do EU, pokud je o potraviny z Větnamu, naroste. Teď je na čtvrtém nebo pátém místě, do budoucna toho bude mnohem víc. A já se tady ptám, jestli je EU připravená na kontrolu těchto potravin co se kvality týče. Nenaruší to náš trh s potravinami, pokud je o pašování nebo nezákonný dovoz nekvalitních potravin do Evropy? Děkuji. Děkuji a nakonec kolega Scholz. Děkuji vám, paní předsedkyně. Když se podíváme na druhou polovinu 20. století, tak ta se dá schrnout slovy větnamská válka, eh, Agent Orange, a potom e, ekonomická transformace Větnamu. A e, tím také úkoly, které si vytklo tehdejší velení, vedení a sice otevřít se světu a umožnit sociální a ekonomický rozvoj. A právě proto, vážení kolegové Simone a Kaňasi, místo dohody o volném obchodu e, jsme mohli využít příležitosti uzavřít dohodu o spolupráci. Tak jsme mohli zlepšit životní a pracovní podmínky ve Větnamu eh, a společně eh, s našimi partnery bojovat na boji proti klimatické změna. Je dobře, že Větnam ratifikoval některé eh, pracovně právní normy a můžeme doufat, že větnamské odbory k tomuto vývoji přispějí. Kapitola o práci a o ekologických cílech nicméně ještě chybí. Takže eh, já bych podpořil tu dohodu v současné formě a jsem pro její ratifikaci. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři Hoganovi. Eh. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já chci především poděkovat parlamentu za tyto příspěvky. Je to také příležitost poděkovat lidem, kteří se zapojili do vyjednávání mezi EU a Větnamem. Chci poděkovat panu Langemu, předsedovi příslušného výboru, chci poděkovat panu Buržuá, zpravodaji a všem stínovým zpravodajům, kteří se zapojili do kontroly této dohody. Čtyři předsedové výborů, kteří se na tom nepřímo podíleli, podpořili dohodu. Chci poděkovat také bývalé komisařce Cecilii Malstromové a generálnímu ředitelství pro obchod, za skvělou práci v průběhu mnoha let ve vztahu k této dohodě. Jak říkala celá řada z vás, kteří jste vystoupili, je to první dohoda o investicích a volném obchodu svého typu, kterou má tento parlament odhlasovat a já doufám, že si vyslouží podporu, aby zvlášť naše malé a střední podniky mohly využívat potenciál a generovali růst a zaměstnanost. V takovéto nejisté době světového obchodu samozřejmě to vyšle silný signál, pokud je o závazek EU k otevřenému a spravedlivému obchodu na základě hodnot. My jistě budeme implementaci bedlivě sledovat. Já souhlasím s řadou z vás, že je tady řada otázek, které třeba vyřešit a bude to vyžadovat, abychom zajistili, že Větnam dodrží své závazky. Jsem si plně vědom těchto věcí. Ale pokud je o některé konkrétní věci, které tu zazněly, samozřejmě obchod se většinou pojí s přístupem na trh. A toto je velmi dobrá dohoda pokud jde o reciprocitu mezi EU a Větnamem u řady produktů. Ale říkal pan Žonka, eh, jsou tady věci v souvislosti s potravinami. Já mohu potvrdit, že dohoda o volném obchodu liberalizuje například eh, hovězí, vepřové, pivo, víno a tak dále, ale jsou tady i pojistky u citlivých věcí, jako je rýže, cukr, cukrová třtina. A tyto pojistky jsou novou dimenzí, pokud jde o naše dohody o volném obchodu z posledních let. Vůbec poprvé jsou takovéto pojistky u těchto věcí. Máme také uznání ze strany Větnamu, že Evropská unie bude jediným subjektem z hlediska fitosanitárního a to eh, omezí řadu tarifních bariér. Máme tady také 69 zeměpisných označení z Evropské unie, které jsou chráněna. Pokud je o kapitolu TSD, vylepšení implementace a vymáhání této dohody je velice důležité, je to klíčová priorita komise. Větnam je dobrý příklad toho, kde se opravdu snaží ještě předtím, než byla dohoda implementována, pokud je o TCD a TSD. Dosáhli jsme pokroku, takže ten tlak, který platňujete, rozhodně přinesl své plody. A také máme institucionální strukturu přes domácí poradní skupiny, budou tam všichni aktéři, nevládní eh, organizace, občanská společnost, podniky a všechny služby, které budou přispívat k implementaci této dohody. Implementace je velmi důležitá a proto také i v komisi budeme mít pracovníka, který se tím bude zabývat v příštích měsících. Nový pracovní zákonník, který byl přijat v listopadu, uznává princip svobody schromažďování, aby mohly vznikat i nezávislé odbory. A to je nad rámec té konfederace ve Větnamu. Takže Větnam už zahájil tuto spolupráci, má takový celkový plán, který bude implementován do ledna 2021. A jedním z aspektů je kontrolovat, jestli to dodržuje všechny ostatní právní doklady, dokumenty, včetně trestního zákonníku a pracovního zákonníku. Jsou implementovány určité eh, věci z ILO. Stejně tak to bylo i třeba v obchodní dohodě s, Větnam, s Japonskem, takže byl, nastal pokrok. Větnam zřídí nezávislé organizace občanské společnosti a dali mi také akční plán a časový plán, pokud je o implementaci. Zmínil jsem dětskou práci, 40% eh, se sníží na 12 a samozřejmě se zavázali, že úplně zruší dětskou práci, mají, mají nový akční plán na období 21 až 25. Někteří z poslanců zmínili lidská práva a to právem. Je to eh, věc, která působí obavy v našich vztazích s Větnamem. Musíme zohlednit, z čeho ta země vychází a vidíme doklad pokroku v posledních 25 letech, zejména v sociálně ekonomické oblasti. Zlepšení lidských práv je zásadní. Máme tady vazbu mezi FTA, APA a PCA. Umožňuje to částečné nebo úplné pozastavení dohody v případě systémových nebo závažných porušování lidských práv. Máme také každoroční dialog pro lidská práva, setkáváme se příští týden. Já myslím, že to jsou všechno pozitiva. Samozřejmě naše názory se liší ale my jsme přesvědčeni o tom, že tato dohoda poskytuje takovou platformu, která zapojí větnamskou společnost a vládu i u těchto věcí. I několik větnamských nevládních organizací se domnívá, že implementace této dohody otevře větší prostor pro občanskou společnost. Vy jste zřejmě neslyšeli tyto hlasy, pokud jde o tuto část dohody. EU jde samozřejmě i politické vězně, vězně svědomí. Máme seznam osob, Pravidelně na to upozorňujeme při našich setkáních na nejvyšší úrovni a snažíme se zajistit, že delegace EU nejenom neustále trvá na tom, aby tyto lidé byli e, propuštěny, ale také se setkává s rodinnými příslušníky a snaží se jim zajistit co nejlepší podmínky. Takže FTA a IPA vytvoří důležité prostředí, které bude přispívat k tomu, aby se tyto věci nestaly, nedostaly pod koberec, ale neustále to budeme upozorňovat. A pokud neratifikujeme tuto dohodu, Evropská unie nebude mít vůbec žádný nástroj k tomu, aby podpořila reformu Větnamu. A my se snažíme dostat Větnam blíž k ostatním partnerům, kteří by možná nezdíleli stejné hodnoty. Instituce, jak jsem zmínil, které byly zřízeny v kontextu nejrůznějších for, eh, kde se o tom může mluvit, jsou velice důležité. Zaznělo tady životní prostředí, samozřejmě Větnam je jednou ze zemí, eh, na kterou nejvíce působí změna klimatu, takže jistě má zájem o implementaci pařížské dohody kterou podepsali. A v kapitole o e, udržitelném rozvoji je to zmíněno. Takže jejich příspěvek zajistí, stejně jako ostatních partnerů ve světě, že to budou muset implementovat právně závazným způsobem, jak se k tomu také zavázali i u pařížské dohody. To je tedy další příklad toho, kdy dáváme rámec, který umožní přes tuto dohodu o volném obchodu implementovat příslušné páky, aby se tyto závazky dodržely. Větnam má také dobrovolnou dohodu o lesnictví, obchodu od 1. června 2019 eh, a toto konkrétní partnerství, tato dohoda chce zajistit, že veškeré dřevařské produkty dovážené do Evropské unie z Větnamu jsou, legální a to je podstatné, protože Větnam je eh, velké centrum zpracování. Dováží se tam zboží z nejrůznějších zemí z tom regionu, včetně Kambodži. A podle VPA Větnam zavedl povinné kontroly pro dovozce a Větnam teď pracuje na implementaci tohoto programu přes různé licence, které musí zajistit stabilitu obchodu. Takže jeden velký úspěch v tomto oboru byla aktivní účast všech aktérů eh, ve Větnamu při vyjednávání. Na tyto věci bylo upozorněno, my musíme reagovat a musíme usilovat o to, abychom dosáhli konečného cíle. A pokud jde o systém investičních soudů. Na základě požadavku Evropského parlamentu ta dohoda o ochraně investic v Vietnamu obsahuje nejmodernější způsob ochrany. Investiční soud, který nahradí tradiční arbitrážní mechanismus. A toto bylo potvrzeno jako to, jak to máme udělat rozhodnutím Evropského soudního dvora z nedávné doby. Takže veškeré dohody, veškeré prvky této do, do, do, tohoto systému jsou zahrnuty do dohody s Větnamem. A to je samozřejmě správný krok k tomu, jak zřídit multilaterální investiční soud. Takže na závěr chci říct, paní předsedkyně, že když budete hlasovat pro tuto dohodu o volném obchodu, budete hlasovat pro dohodu, která nám dá politické, politický institucionální vliv a řádné struktury, abychom vylepšili takové věci, jako jsou lidská práva, změna klimatu, s tím že se neomezíte jenom na usnesení nebo dopisy, které možná někdo zohlední, ale spíš nezohlední. Takže tato dohoda znamená, že EU a Větnam budou společně v jedné politické struktuře a budeme mít mechanismus vymáhání, který dosáhne společných cílů, zvlášť těch politických oblastech, které tady zazněly. Já vím, že řada z těch věcí nám působí obavy řadu let a teď už máme strukturu, přes kterou to můžeme řešit. Měli bychom tedy být pozitivní, měli bychom eh, uznat, že EU je na straně větnamského lidu a odhlasovat tuto dohodu. Děkuji, pane komisaři. Děkuji a na závěr má slovo pan zpravodaj Buržová. Thank you. <clears throat> Thank you, chair. Dear president. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové, pane komisaři. Na závěr této debaty bych chtěl nejprve poděkovat kolegům z výboru INTA, stínovým zpravodajům a zejména děkuji našemu předsedovi, panu Langemu. Chtěl bych poděkovat předchozímu zpravodaji, panu Zahradilovi, a chtěl bych také poděkovat komisaři Hougenovi za dobrou spolupráci a za to, že správně zdůraznil důležitost této obchodní a investiční dohody s Větnamem. Naprosto souhlasím s vašimi závěry, pane Hogane. A beru na vědomí váš eh, jasně vyjádřený závazek dohlížet na všechny aspekty týkající se implementace této dohody. A také beru na vědomí, že komise hodlá asistovat Větnamu v jeho reformním procesu a k tomu, že zapůjčí Větnamu nutné prostředky k dosažení těchto cílů. Vážení kolegové, děkuji vám za hodnotné příspěvky a většina problematických bodů, na které jste v debatě upozornili, byly problematické i pro mě. Nicméně domnívám se, že jsme dostatečně vyřešili většinu problémů během přípravné práce. Domnívám se, že tyto dohody mohou sloužit jako efektivní nástroj k podpoře základních hodnot a vytvořit rovnější podmínky. Větnam se zavázal k celé řadě důležitých opatření a já s vámi souhlasím, pane Lange, že díky jasným politickým signálům z tohoto parlamentu se to povedlo realizovat. Mohu s radostí říci, že během vyjednávání před touto debatou a také během mých schůzek projevila větnamská vláda důvěryhodnou politickou vůli a ochotu splnit politická eh, témata. Role Evropského parlamentu je v tomto ohledu zásadní. Budeme i nadále pozorně dohlížet na eh, vývoj role nevládních organizací v domácích poradních skupinách. Po ratifikaci se těšíme na posílení politického dialogu s větnamskými kolegy prostřednictvím zřízení společného eh, rámce parlamentní spolupráce. Budeme také sledovat návrh eh, na eh, přidružení výboru DROA k již existujícímu každoročnímu dialogu o lidských právech. Vážení kolegové, Větnam je země, která prochází transformací a já věřím, že tato dohoda může i dále přispět k jeho prosperitě a ke zlepšení životních standardů a situace lidských práv. Evropská unie musí plně stát za tímto cílem, aby prosadila pozitivní agendu změny ve Větnamu. A proto Vyzývám všechny kolegy v tomto parlamentu, aby zítra hlasovali pro udělení souhlasu s oběma dohodami. Aby tak Evropská unie mohla plnit svou roli geopolitického hráče v regionu a aby mohla ukázat Větnamu, že je skutečným a spolehlivým partnerem dnes i v budoucnu. Děkuji vám. Děkuji, pane zpravodaji tím jsme e, u konce této rozpravy. Hlasování se bude konat zítra a zasedání je přerušeno do 15. hodiny.